Pan převodničonci! Pan předseda. Znávám Hello. E, posiedzenie. Přistupujeme znovu k našemu jednání a chtěl bych uvítat panu, pana předsedu Evropské komise, pana Jose Manuela Barroso. Ale ještě nejprve než začne hodina otázek, bych vám chtěl říci něco o protokolu zítři, včerejšího jednání a o textu tohoto protokolu, eh, protože už je to k dispozici. Má někdo poznámky? Pokud ne, jakože ne, pak tento protokol bude schválený. A nyní přistupujeme k dalšímu bodu. Je to doba vyhrazená pro otázky předsedovi komise. Dovolte mi, abych znovu uvítal pana předsedu. Nejprve bude první část, to jsou volné otázky. Dovolte, abych vám připomněl, že otázky kladou předsedové politických skupin nebo osoby jmenované, aby se ptali za politické skupiny. Bude jedna minuta na otázku i na odpověď, eventuálně 30 vteřin na doplňující otázku i odpověď. Za EPP, křesťanské demokraty, se ptá paní Korien eh, Woltman Kor. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Očekávání týkající se 20, eh, 2020 jsou velice vysoká. Hodně očekávají i občané. Očekávají, že se v inovativní sociální tržní ekonomice budou vytvářet nové